navrhl, aby mandát byl potvrzen k 2. únoru 2018. Jsou k tomu nějaké e, námitky? Nikoli, takže mandát je takto potvrzen. E, pan Laurenci